Okay, colleagues, if everybody is back in... Eh, kolegové, pokud už jste se všichni usadili a vrátili opět do místnosti, a já vidím, že pan Romeva má vhodné triko s ohledem na příští bod na pořadu jednání, který budeme projednávat. A tím už se dostáváme k poslednímu bodu na pořadu jednání. Máme spoždění o několik minut. Jedná se o dohodu akta. Minulý týden otázka EDPS. Eh, bylo tady druhé stanovisko eh, ke kompatibilitě s akta a nyní si eh, vyslechneme pana Butareliho, ale předtím ještě požádám zpravodaje, aby nám podal aktuální informace o tom, jak to pokračuje. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, jenom velmi stručně, jak víte, tak eh, závisíme Vše závisí na tom, jak to bude pokračovat ve výboru INTA. INTA předložil velmi uh, nabitý harmonogram, nebo bylo tam málo času a my jsme požádali INTA, aby nám dali více času na naši přípravu, tak abychom se mohli co nejlépe připravit. A INTA souhlasil s tím, že své hlasování odloží o několik týdnů, což znamená, že nový harmonogram uh, LIBE bude následující. Budeme mít prezentaci návrhu zprávy 8. května ale návrh stanoviska bude k dispozici už kolem 3. května, abyste se mohli informovat. A to znamená, že budeme mít také bohužel velice nabitý eh, harmonogram. Závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy bude 9. května. Tak, abychom... Počkejte ještě chvilinku tak, abychom měli k dispozici všechny jazykové verze pozměňovacích návrhů a nebo pokud se dohodneme na tom, že budeme pracovat na základě anglického dokumentu, tak by závěrečná lhůta mohla být 11. Eh, nebo 14. 11. a 14. května. Já s tím samozřejmě sám také nejsem spokojen, je mi to líto, ale jak říkám, vše závisí na tom, jak to bude běžet ve výboru INTA. Všichni si uvědomujeme, že INTA na poslední chvíli rozhodl, že se neobrátí na Evropský soudní dvůr, a že je potřeba, aby to velmi rychle běželo v Evropském parlamentu. Lhuty, které INTA předložil, byly vlastně původně ještě kratší a my jsme je přesvědčili, aby to o několik týdnů prodloužili, tak abychom měli větší prostor, alespoň o něco větší, ale i tak bohužel je to velmi, eh, velmi málo času. 30. Eh, eh, až 31. května budeme eh, hlasovat a sekretariát mě také informoval, že se plánuje workshop výboru Libe mezi 9. a 30. květnem. A příští týden už by nám sekretariát snad měl dát konkrétní datum, pokud je o tento workshop. Bohužel upozorňuji na to, že také mě to eh, nějak netěší, že eh, máme eh, ten harmonogram tak těsný, ale není to v našich rukou. Pan Busutil, já musím silně eh, protestovat proti takovému harmonogramu, paní předsedkyně, protože jednodenní lhuta na předklad pozměňovacích návrhů u takto klíčového nařízení, tedy stanoviska, pardon, je to tady článek 36 například, tak něco takového prostě nestačí. Budeme to muset celé předělat, tento kalendář, ten harmonogram. Já nevím, jestli si uh, pamatujete, ale už jsme se eh, dřív dohodli na tom, že chceme více času Zdá se, že ten eh, další čas nám byl dán a my bychom měli mít možnost tady mít dostatečný prostor na předkládání pozměňovacích návrhů, protože jinak budeme hlasovat o zprávě eh, zpravodaje a nebudeme možnost ji nějak ovlivnit. Poslanci nebudou mít možnost předložit své pozměňovací návrhy, takže opravdu žádám, aby ten kalendář, ten harmonogram byl změněn tak, aby tady byla přiměřená doba pro předložení pozměňovacích návrhů. Děkuji. Vidím, že se tady další eh, hlásí o slovo, ale nejprve eh, dám slovo koordinátorům k proceduře, k tomu postupu a potom budeme pokračovat, protože já chápu, že to není pouze jeden den, ale tři dny. Chápu to správně, protože třetího bude předložen návrh a závěrečná lhuta je o tři dny později. Ne, ne, ne, ne. Návrh zprávy bude oficiálně předložen 8. května, ale k dispozici bude už od 3. května. Bude to také otázka jazyků. Jde o to, jestli chcete, abychom měli k dispozici všechny jazykové verze, anebo jestli se shodneme na tom, že budeme pracovat s anglickým dokumentem, který bude takový e, základ pro naši práci. Je mi to líto, Využili jsme všechny možnosti a věřte mi, že nebylo vůbec jednoduché přesvědčit INTA, aby nám poskytli alespoň těchto několik týdnů času navíc. Prosím, o pochopení. Návrh, pracovní návrh v angličtině bude k dispozici už 3. května. To je to, oč usilujeme, k tomu budeme směřovat. Oficiálně to bude ovšem prezentováno až 8. května. Eh, já pouze eh, dám slovo koordinátorům eh, liberální skupiny a potom se vyjádří pan Botarelli a potom se k tomu ještě vrátíme. Ano, e, já mám tady jednu otázku. Předtím, než rozhodneme, tak musím něco objasnit. Obvykle, když jde od nějak, o nějakou nadnárodní dohodu, kde Evropský parlament říká ano nebo ne, tak to stanovisko přichází s doporučením, jestli hlasovat pro nebo proti. A prosím, nechte mě položit tu otázku, Simone. Uh, bude zpravodaj postupovat takto? A nebo bude jeho stanovisko obsahovat různé články, jestli to bude složitější, protože musíme také si uvědomit, o čem ty pozměňovací návrhy budou. Pokud ty pozměňovací návrhy budou pouze k doporučení, tak je to něco jiného. Pokud to dobře chápu, tak to bude spíš typ zprávy, zpráva typu usnesení a ne doporučení, protože je to na základě článku 36, který po nás žádá, aby tento výbor vyslovil stanovisko k tomu, zda je to v souladu se základními právy. Já si myslím, že teď po té, co jsme to objasnili, bychom měli pokračovat s další rozpravou o dalším eh, postupu. Pane Busutile, máte nějaký eh, bod technický k, k jednání. Ano, chtěl bych připomenout, že 3. května to je e, Tyrkisový týden, to znamená, že poslanci nebudou mít možnost e, přípravných zasedání, prodiskutovat to. A 9. května, pokud je můj kalendář správný, tak je to dokonce volný den pro Evropský parlament. E, takže my vlastně nemůžeme předkládat pozměňovací návrhy ve, během dne, který je vlastně dovolenou můžou o tom diskutovat koordinátoři. My, my se na tom nemůžeme shodnout v této podobě. Já navrhuji, aby koordinátoři tady zůstali pět nebo deset minut eh, déle. Podiskutujeme o tom po půl jedné velmi rychle. A teď bych chtěl požádat, chtěla podážet pana Butareliho, který byl velice trpělivý a poslouchal tady uh, naše dohadování, aby nám představil stanovisko se kterým přišel. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za to, že mi poskytujete tuto možnost prezentovat vašim kolegům eh, druhé stanovisko eh, o akta. Přijali jsme ho ve čtvrtek, abychom doplnili eh, to z října 2010, kde se vyjednávalo mm, a stále se vyjednává. Proč jsme přijali druhé stanovisko o akta? Roste tady určitá obava v minulých měsících, nebo objevily se obavy v minulých měsících a proto jsme si říkali, eh, že bychom eh, tady z vlastní iniciativy měli provést druhé hodnocení, tak abychom pečlivěji zanalizovali text, závěrečný text dohody. Uh, Teď se budeme tedy vyjadřovat k otázce eh, soukromých údajů. A my tady vycházíme také z nedávných eh, soudních případů, eh, včetně případu Debonia, který se Eh, který eh, je z 19. dubna. Naším cílem je specificky zvážit některá ustanovení, eh, která jsou v dohodě obsažena. A samozřejmě se zaměřujeme v naší analýze také na úsek, který se zabývá Eh, digitálním prostředím, protože to je to prostředí, které vyvolává největší obavy pro eh, jednotlivce a jejich eh, svobody. Dospěli jsme k hlavním závěrům, které vypadají asi takto. Jsou tady dvě ustanovení, článek 27.3 a 27.4, která podle našeho názoru otevírají dveře tomu, aby smluvní strany zavedly opatření, které by vedly k, mozi- k masovému monitoringu uživatelů internetu, včetně nevinných eh, lidí. A mohlo by to být nepřiměřené, mohlo by to být eh, porušením evropských předpisů. Za druhé, pokud jde o eh, dobrovolná opatření, která jsou také ve článku 27.3, ty by zahrnovaly zpracovávání osobních údajů poskytovateli prostřednictvím poskytovatelů internetu, což také překračuje eh, současnou evropskou legislativu. Za třetí, podle našeho názoru není dostatečně jasné, zda digitální kapitola akty eh, se zaměřuje pouze na eh, porušení ve výrazná nebo jestli by se to týkalo i nějakého jednotlivého soukromého uživatele internetu, který používá internet k jinému neziskovému účelu. Akta nedos, neobsahuje podle našeho názoru dostatek záruk, aby bránila proti nepřiměřeným opatřením. Není tady explicitní záruka eh, pro eh, soudní ochranu eh, pro princip prezumci neviny a další aspekty. Jak jsme dospěli k takovému závěru? Rozhodli jsme, že ustanovení jsou velice vágní, pokud jde o prosazování práva a není tady jasné, jaká opatření budou opatř- pro- prováděna. Eh, především pokud je o uživatele internetu. A to vše by mohlo vést k různým interpretacím a k přijímání různých prováděcích opatření a to by mohlo mít nežádoucí eh, dopady eh, na soukromí osob. Opatření, která jsou v článku 27, 3 eh, a 4, by vedly k monitoringu, k sledování uživatelů internetu, tak aby se detektovalo porušení práv duševního eh, vlastnictví po internetu a také k prevenci. Takový monitoring by zahrnoval zkoumání chování uživatelů a eh, jejich výměnu v rámci elektronické komunikace, v rámci komunikace, eh, například eh, také pokud jde o stahování z internetu nebo to, co by si zasílali, včetně e-mailů, e-mailové komunikace. A to znamená, že hm, by se schromažďovaly IP adresy a osoby by byly identifikovány eh, poskytovateli internetových služeb a to by mohlo vést eh, k soudním přím kvůli eh, různým přestupkům, mohla by být přijata nebo dělána další opatření, například v rámci třikrát a dost takovéto sledování nebo monitoring by mohl být velice uh, omezující pro svobodu jednotlivců na internetu a mohlo by to omezovat jejich komunikaci. Je to nepřiměřené a K tomu by mohlo dojít, pokud by vše nebylo řádně ošetřeno a nebylo prováděno s ohledem na evropskou legislativu. Takže budeme muset zvážit, zda opatření, eh, která po aktě budou přijata, budou opravdu přiměřená, eh, pokud jde o prosazování práva. Musíme dodržet právní rovnováhu mezi nárokem na vlastnictví a mezi ochranou údajů a právem na soukromí. Také není jasné, jestli digitální kapitola dohody akta by eh, platila pouze pro eh, velká porušení. Článek 23 eh, definuje určitá eh, kritéria, komerční kritéria, která by mohla být eh, uplatňována, ale není vůbec jasné, jestli takové kritérium by platilo také pro opatření na internetu. Taková definice komerčních kritérií nemůže být považována z pohledu Evropské unie za dostatečnou. My bychom byli raději, kdyby to tady jasně bylo z dohody akta vyloučeno, kdyby eh, soukromí uživatelé své věci, které provádí eh, soukromně, kdyby to z toho bylo vyloučeno. Potom článek 27, to, co je tam uvedeno, to už vlastně existuje eh, v, ve směrnici o prosazování autorských práv, ale je to vše podrobeno konkrétním zárukám, například eh, určité procesy musí probíhat eh, před, po kontrole soudními orgány v rámci soudního řízení a soudce vždy musí zvážit přiměřenost. Takže to všechno je už ošetřeno a nemusí to být v aktě. A pokud jde o extrateritoriální příkazy pro uh, internetové poskytovatele v Evropě, tak uh, jsou tady také mechanismy, kdy provozovatelé internetu jsou vyzváni, aby držitelům práv filtrovali obsah a něco takového by zacházelo za to, co poskytovatelé internetu podle evropského práva mohou dělat. Soudní dvůr je naprosto e, jednoznačný, pokud jde o omezení pro poskytovatele internetu e, v jejich boji proti e, porušování práv duševního vlastnictví. Uznáváme legitimní obavy které tedy říkají, že je potřeba tady určitá práva zaručit. A samozřejmě chceme, aby se tady na mezinárodní úrovni více spolupracovalo, ale myslíme si, že je tady jednoznačné riziko, že dohoda akta, tak jak je v této podobě navržená, přináší riziko, že to um, do budoucnosti ohrozí evropský právní rámec a mohlo by to uh, přinést určité uh, změny pro současnou legislativu, a to nad rámec toho, co bylo v akta dohodnuto. Takže soud se zaměří na to, zda je eh, tato dohoda v souladu se smlouvami, eh, nejenom pokud jde o ochranu údajů, ale i globálně. A IDPS eh, e se donívá, že by zatím bylo předčasné, abychom už uh, se zavázali v mezinárodní dohodě k těmto principům, které by některé věci omezily, zatímco ještě v Evropské unii není konsensus v této oblasti, k této dohodě. Prostředky, které jsou naplánovány pro posílení prosazování práv duševního vlastnictví, která samozřejmě práva duševního vlastnictví musí být samozřejmě chráněna, ale to nesmí být na úkor základních eh, práv a svobod. Já mám tady několik zájemců. Vem to podle skupin, pan Busutil. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat EDPS eh, e úřadu za jasnou prezentaci. A především mi zaráží dva body, které jste zmínil, a to konkrétně téma možností, že eh, zde tedy eh, ti eh, poskytovatelé internetových služeb by měli určitou roli a vlastně by zjišťovali činnosti jednotlivých uživatelů internetu, ti operátoři, a potom, <clears throat> že zde selhala ta dohoda vyloučit ty osoby, které využívají internet pro neziskové účely, tedy nekomerční účely, a že to je vlastně disproporční narušení jejich soukromí. To si myslím, že je velice vážná věc, kterou je třeba řešit. <clears throat> Moje otázka je tato. Jak víte dobře, akta je relativně vágním dokumentem. Jsou tam ustanovení, eh, která eh, nezakládají povinnosti ještě těchto, těchto dvou koncepcí. Tak proč si myslíte, že členské státy, které budou implementovat akta, by porušovaly právo? <clears throat> Spíše byste měl vycházet z prezumce, že budou e, dodržovat evropské e, právo, poněvadž ta ustanovení jsou fakultativní tam. A fakt, že něco fakultativní, tak to znamená, že to je fakultativní, že něco můžete udělat, ale nemusíte. A e, vypadá to, že vy váš závěr je, že de facto členské státy budou jednat způsobem, který bude porušovat evropské právo. Samozřejmě, oni to dělali v minulosti, ale já stejně nejsem přesvědčen. Proč vycházíte, vycházíte z této prezumpce, že budou porušovat evropské právo? Děkuji. Paní Rojtová. Eh, děkuji. Já taky chci poděkovat za tady tuto prezentaci a i za to, že jsme měli možnost se s ní i setkat nebo seznámit už i s předstihem. Eh, ona de facto, ta vaše zpráva je velmi v souladu s různými stanovisky odborníků, které jsou známy už více než rok. Eh, je pravdou, že tento výbor si vzal nebo má před sebou obrovský úkol a to je za situace, kdy nebude zkoumat eh, vlastně žádný soud eh, soulad s evropským právem na základě rozhodnutí INTA a tudíž je vlastně ta kompetence tohoto výboru vrcholně prioritní v tom, že my musíme do té zprávy samozřejmě dát všechny ty důvody a všechny ty, ta zdůvodnění toho, proč Eh, se stavíme k aktě tak, jak se k ní pravděpodobně tento výbor postaví s ohledem na možné, možné tedy, eh, možná rizika zásahu do občanských práv. Eh, my jsme si jistě všichni vědomi toho, že v těch tom původním znění eh, této dohody nebylo, eh, nebyla vágnost. Tam řada těch ustanovení byla, že musí nebo mají členské státy zajistit to či ono. Ale právě proto, že byly výhrady ze strany odborníků k tomu, že to není v souladu s evropským právem a navíc v některých členských státech některá eh, pravidla jsou volnější, například v České republice je možné pro osobní potřebu stahovat určitý obsah a, a zase naopak naopak třeba ve Francii eh, jsou ta pravidla podstatně přísnější. To znamená, že eh, ta, ten, to celkové znění potom té smlouvy se e, posunulo v tom, že se tam vytvořil ten prostor pro e, různý výklad na úrovni členských států. E, mě by zajímalo, jestli si jak vy, tak samozřejmě ostatní zpravodaj a kolegové myslíte, že Eh, zastánci této smlouvy eh, se domnívají, že by bylo možné eh, v nějakém usnesení, ve kterém by jsme zavazovali Evropskou komisi a radu k výkladu a k uplatňování, k implementaci této dohody ošetřit ty sporné body. Já osobně ten názor nezdílím, ale musím říct, že jako stínový zpravodaj za EPP to považuji za naprosto klíčové, abychom si řekli, jestli tento postup by mohl vést k vyjasnění některých bodů, anebo ne. Děkuji za pozornost. Mrs. Weber. Weber. Thank you very much, Chair. Děkuji, děkuji. Mm, děkuji, paní předsedkyně. I já chci vám poděkovat za vaši prezentaci. A <clears throat> já víceméně <clears throat> souhlasím s vaším hodnocením a i s tím vaším stanoviskem, s tou vaší zprávou, s tím, že nikdy dostatečně <clears throat> si neumíme představit možné důsledky některých aktů. V tomto konkrétním případě ten fakt, že jste předložili hlubokou analýzu toho, co se může stát, protože opět je to otázka výkladu, který se bude aplikovat potom tak, takže mm, to vaše stanovisko nám hodně pomáhá, samozřejmě. Bez toho, aniž bych chtěla předjímat eh, stanovisko zpravodaje, tak si myslím, že je zde, vy jste zmínil určité důležité věci v tom vašem hodnocení, které jasně indikují, že de facto porušujeme listinu základních práv Evropské unie, tedy pokud se dohodneme, pokud přijmeme tedy akta. A já myslím, že <clears throat> to vaše stanovisko nám hodně pomohlo a nejenom, že by došlo tedy k narušování soukromí, to si všichni myslí, že k tomu dojde, protože lidé se budou tak bát eh, nechat uživatele dělat, co by si přáli, takže de facto to bude cenzura na internetu. A také my nemáme dostatečné ani záruky, že e, bude, budou zachovány principy řádného procesu. A já si pamatuju tady v parlamentu, když e, jsme diskutovali o právě duševního vlastnictví a tak, jak pečlivě, bedlivě vždycky diskutujeme o e, těch právních zárukách řádného přístupu k soudu, k justici. A, takže já myslím, že vaše hodnocení je velice přesvědčivé v tomto. Děkuji, paní předsedkyně. A ještě vidím tady žádost o slovo. Ano, ale zpravodaj až tedy závěrem, tak pan Albrecht. Eh, děkuji vám Děkuji také za tuto zprávu. Já si myslím, že tato eh, zpráva je opravdu užitečná, eh, především pokud jde o tu otázku ochranu odajů, protože zatím nesehrála takovou důležitou úlohu v této diskuzi. Eh, týká se to otázky přiměřnosti ochrany ehm, mm, ehm, duševního vlastnictví a pokud jde o přiměřenost opatření na prosazování. Eh, takže to, co je v této dohodě, tak eh, eh, to, tady se nejedná pouze o, o posouzení tohoto, ale toho, co je také v popředí. Já bych měl dva dotazy, pokud je o ochranu údajů. Takže do jaké míry, pokud je o přijetí akty jakožto dohody, tak jak je to s těmi ustanoveními, které dnes máme, ustanovení ohledně ochrany osobních údajů. Takže jestli dochází k nějakému překrývání či k nějakým nejasnostem. Takže o jaká ustanovení se jedná v případě ochrany údajů pro poskytovatele. Takže tady máme ten pojem IP adresy a jestli by to mohlo být předmětné, nebo jestli by to bylo potom omezeno eh, prostřednictvím akty. A co je také důležité, je stanovení standardů pro ochranu základních údajů. A že eh, tady to není dostatečně formulováno. Já bych tedy rád věděl, o jaké konkrétní oblasti eh, ochrany základních práv v oblasti ochrany údajů, takže to, co není, to, co není dostatečně ošetřeno v této dohodě. Děkuji. Děkuji, paní Ernst. Um, Eh, děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat eh, Evropskému inspektoru ochrany údajů. Eh, já si myslím, že ta dohoda, tak jak je, tak je neakceptovatelná a není to také, je to kvůli tomu, že chybí konzes na jedné straně, ale na druhé straně je problematické prostě dále pokračovat a pokud jde o hromadné protesty ohledně ratifikace, ty protesty, které nyní probíhají, probíhají, takže opravdu se musíme zde zamyslet, jestli máme pokračovat dále a říci, je nám to prostě jedno, ponecháme to. Takže to je opravdu eh, komplikované. My jakožto eh, politická skupina, eh, tak vy asi vás to neudiví, jaký my na to máme názor ty eh, body, na které my jsme eh, čekali, pokud je o to vaše stanovisko, tak my eh, tyto body stále pořád kritizujeme. A pokud je o těžiště té dnešní diskuze, pokud jde o porušování základů, těch základních práv a záruk, takže to tam není ošetřeno. Určitě si vzpomenete, jak to vypadá se spravedlivým eh, řízením, takže to by Eh, jak by to mělo mít, takže eh, to v aktě vůbec obsaženo není. Takže nehledě na otázky, eh, jak to vypadá s tím, které svobody jsou tady dotčeny, tak my jsme vůbec nemluvili o určitých věcech. My tady mluvíme pouze jakožto výbor libe, libe ale nikdo nehovoří o těch částech Eh, dohody, které eh, nespadají pod naše pole působnosti, ale je potřeba ještě dále tedy se tímto zabývat. Já bych chtěla říci, že pokud jde o naší politickou skupinu, eh, tak pokud jde o tu lhůtu, kterou předložil zpravodaj, tak já si myslím, že to už trvá od roku 2010 a takže pokud jde o aktu, takže není to tedy schváleno ze strany parlamentu, ale musíme si zaměřit pokud jde o protesty občanů v EU, takže já si myslím, že tyto protesty občanů nemůžeme přeci jednoduše ignorovat a právě naše politická e, skupina nevidí žádnou alternativu v tomto právním předpisu také pokud jde o otázky duševního vlastnictví. Děkuji, ještě jednu žádost, pan Malinov. Já chci poděkovat za velice jasný výklad. Jak víte z diskuzí, kterých jste se asi i vy zúčastnil, tak v podstatě se to omezilo na pár takových kritických věcí a já bych vám položil otázku, na kterou bych chtěl slyšet odpověď ano či ne. Aby nedošlo k nějaké další desinterpretaci. Říkáte, že tedy ty úkony, které provádí uživatelé pro nekomerční úsilí, takže ty by mohly mohly být také cílem těch příslušných orgánů, říkám mohly, protože tady kolem toho je spousta otazníků a kritiky. Říkáte, že možná ty příslušné orgány i by se mohly ve smyslu této dohody zaměřit i na tyto úkony soukromých osob pro soukromé účely. A vidím, že i komise chce uh, si vzít slovo, chcete dát otázku tady úřadu, anebo chcete na něco zareagovat, prosím. Uh, no, we would just like... Ne, ne, ne. My bychom chtěli mít příležitost tady, abychom mohli také zareagovat na toto stanovisko. Až to bude vhodné, také bychom se chtěli vyjádřit. Ano, pokud teď to můžete udělat stručně, jasně, tak ano, a potom dám slovo panu Botaralimu, aby zareagoval. Děkuji. Předsedkyně. Dnešní diskuze opět nám ukazuje, jak řada těchto diskuzí je důležitá a také i proč je tak důležité tedy předložit tuto věc příslušnému soudu, aby to objasnil. My jsme Eh, tady vidíme řadu závažných věcí v tomto stanovisku a především eh, z důvodu právní techniky. A velice stručně se ptám, proč, říkám, proč nás to tak eh, tíží. Takže v podstatě tady se vychází z dvou prezumpcí, z dvou předpokladů. Za prvé, to stanovisko systematicky se vyhýbá odkazům na ty konkrétní záruky, pojistky, které jsou zakotveny v této dohodě, v preambuli a v řadě článků, které specificky řeší otázku ochrany osobních údajů, proporcionality, ochrana soukromí, jako někteří předřečníci řekli i tady. Zde se vychází z prezumpce, že e, zde ta dohoda nechává prostor pro výklad, velký prostor pro výklad a že ta dohoda údajně se bude implementovat způsobem, který nejenom porušuje evropské právo, ale zároveň i samotnou dohodu akta. No, samozřejmě na tomto základě potom snadno dospějeme k závěru, že ta dohoda je problematická. Dovolte, abych zmínil pár příkladů. a slibuji, že stručně. Jeden z jasných eh, Eh, věcí, které opomíjíte ve vaší zprávě, že na těch vašich 16 stránkách nikde nehovoříte o klíčových ustanoveních dohody o ochraně údajů. Zde máme článek 4. Konkrétně hovoří o ochraně údajů. To vy tam vůbec nezmiňujete v tom vašem stanovisku. Jedna věc. Dále. Další příklad toho, jak eh, třeba ty příklady, které jsme tady slyšeli, článek 27 třeba, nebo 27.4, když si to přečtete, tak si to musíte přečíst celé, ve své celistvosti a ne selektivně. Tak zjistíte, když to přečtete, že tam se říká, že strany mohou, to je důležitá pasáž teď, v souladu s vnitrostátními předpisy a zákony to znamená, když to budete implementovat, tak to musíte udělat v souladu s tedy zákony svými i evropskými předpisy. A ve stejném odstavci na konci se říká, že tato ustanovení se implementují způsobem tak, aby nedocházelo k, nevytvářely se překážky a tak dále, to není tak důležité, ale začíná to potom důležité, že a musí to být v souladu s předpisy smluvních stran při zachování principů základních svobod, sou, právo na soukromý, spravedlivý proces. To máte v článku 27. A tam se hovoří o ochraně soukromí a vy to tam nezmiňujete vůbec. A když to v článku 27 se to zmiňuje třikrát. A potom v té dohodě se tedy zakotvují tyto principy. A vaše stanovisko o tom vůbec se nemluví. A selektivně vy, vybíráte si ta ustanovení. A samozřejmě my teď studujeme tu dohodu velice pečlivě a komise zareaguje v patřičné lhůtě, ale technicky, právně, technicky v podstatě tady vy postupujete selektivně, Eh, podle toho, co se vám hodí a obcházíte ta klíčová ustanovení této dohody. Děkuji. Děkuji. To asi nebyla otázka zrovna. Dobře, ještě paní Rojtová chce něco doplnit stručně. Já bych se chtěla zeptat komisi, mě totiž vrtá hlavou, eh, proč komise teprve poté, co postoupila eh, tuto dohodu k ratifikaci Evropskému parlamentu, sama dala podnět eh, ke zkoumání souladu s evropským právem. Já se domnívám, že přece to mělo být zkoumáno v průběhu vyjednávání té dohody. A ty signály o tom, že tam jsou určité problémy, tady byly známy už dva roky. A mně není jasné, proč jsme se dostali vlastně do této nesmírně prekérní situace. Proč vlastně v době, kdy my ratifikujeme a jednáme o té smlouvě, tak sama komise nechává prověřovat soulad s evropským právem. A druhá otázka, já si neumím představit, jak by mohl fungovat vlastně eh, nejenom ta ochrana, ale zejména tedy ochrana duševního vlastnictví a, a boj proti pirátství za situace, kdy eh, v každé členské stát, eh, zemi, které spolu dokonce sousedí, by ta pravidla byla implementována trochu jinak. Eh, tudíž mě přestává být jasno, já tomu říkám do určité míry jakási bramboračka, která by vznikla, kdyby se implementovala ta smlouva na základě jednotlivých rozhodnutí členských států. Co si o tom myslí komise? Uh, Děkuji. Já velice souhlasím s těmi vašimi připomínkami, ale eh, nedám slovo komisi zatím teď, protože tady bod programu byl o stanovisko úřadu inspektora, takže bych rád, aby odpověděl eh, pan Buterelli eh, stručně na tuto otázku. Uh, děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že tyto různé otázky jsou víceméně do jisté míry propojené a proto se pokusím to stručně schrnout. Já vám děkuji, pane eh, Busutil, za vaši pečlivou analýzu, ale já jsem neřekl, eh, že eh, to tady nějak pokru, porušuje evropské právo. Já říkám, že to otevírá dveře proto, že by se tak mohlo stát, že by tady mohl být fragmentovaný přístup především na národní úrovni jednotlivých členských států. Pokud jde o eh, správné aktivity, kde ještě není koncenzus na evropské úrovni, nemůžeme ignorovat, že eh, v tuto chvíli jsou otevřeny diskuze o možné eh, revizi eh, některé směrnice. Jsou země, kde se objevují trendy právě ve prospěch velkého monitorování uživatelů, o kterém eh, jsme tady hovořili. Podle našeho mm, expertního názoru si myslíme, že každá dohoda, jako je tato, by měla obsahovat ustanovení, jako ta, která jsou ve článku 4, kde by se řeklo, aniž by bylo dotčeno evropské právo eh, v oblasti eh, ochrany soukromí osob a ochrany osobních údajů. Ale eh, nevím, jak by ta specifická ustanovení fungovala v praxi. Před tím než eh, jsem se připojil k EDPS, tak eh, jsem se eh, zabýval případem Peppermint a poskytovatelé služeb, ale také držitelé práv mají pouze jednu možnost, jak uplatnit toto ustanovení, aby potom mohlo dojít k velkému monitoringu a to byl ten případ zmíněný, aby se sledovala komunikace s třetími stranami, zejména eh, soukromými eh, jedinci eh, k soukromým účelům, neziskovým účelům. Něco takového je nevyhnutelné. A proto, co se děje v případě určité žádosti, eh, kterou dostane nějaký poskytovatel eh, internetové služby od eh, někoho z třetí země. Ale chtěl bych se tady zaměřit na fungování těch ustanovení, která jsem zmínil. Otázka tedy je, jak článek 27.3 a specifičtěji 27.4 by mohl fungovat, aniž bychom tady porušili mm, ty nám dobře známé principy. Poskytovatel služeb je vázán principem důvěrnosti komunikace. Existují výjimky, které eh, jsou umožněny, proto aby to bylo vše vyvážené, ale musí tady být eh, k tomu soudní rozhodnutí, soudní řízení a musí to být přiměřené. Ovšem, ze zkušenosti víme, že různé případy eh, tady byly, kde byl takový masivní monitoring. Předtím, než nebo Některé údaje, které mohou být používány poskytovateli internetových služeb a držitelů práv, jsou eh, využívány eh, k prosazování eh, práva. Souvisí to s trestními záležitostmi, takže i pro občanské soudy je někdy problematické tyto údaje používat. Je to v podstatě jednoduché, pokud jde o vše, co je mimo internet a pokud jde o případy, eh, kdy ty údaje jsou tam po 6 měsíců, ale někde eh, je to složité, když u civilního soudu chcete, aby poskytovatel služeb tyto eh, informace zveřejnil. Jak může držitel práva vědět, zda Eh, se ty věci dějou právem nebo ne. Otázkou ale je i to, že pokud budeme diskutovat o těchto věcech, tak diskutujeme, nebo tak v tu chvíli, eh, kdy, my jsme to zvažovali ve chvíli, kdy byla schválena směrnice 2002 58. A ve všech těchto případech tento výbor velmi usiloval o jasná pravidla a striktní princip jasnosti, nezbytnosti, transparentnosti a zákonnosti. Takže je otázka, proč být v některých oblastech velice jednoznačný a proč být takto eh, velkorysý eh, v tomto případě tomto jiném případě. Jak můžeme ta ustanovení, která souvisí eh, s podporou spolupráce podle článku 27.3, by mohla fungovat, aniž by se narušila rovnováha eh, článku 50, 15 eh, směrnice 58 z roku 2002? Já si myslím, že tady v tom ustanovení není žádné přímé porušení, ale když se zamyslíme nad tím, jak to bude fungovat v praxi, tak si musíme položit otázku, jak to udělat, aniž by se to porušilo, nebo nebyly tam možné tyto věci. Dobře, tak tím se dostáváme a hlásí se pan Busetil, Ano, paní předsedkyně. Komise tady se vyjadřuje velice rozporuplně eh, k tomuto eh, a já bych chtěl požádat, aby nám to dala písemně a to včas, aby zpravodaj byl schopný sepsat s ohledem na to svou zprávu, protože já mám pocit, že to by mohlo velmi ovlivnit výsledek stanovisko komise. Ano, já s tím naprosto souhlasím, já už jsem pana Butareliho požádala, uh, nebo jsem se ho ptala, jestli dostal písemný komentář komise. Zdá se, že ne a já si myslím, že by bylo velice užitečné, kdybychom ten písemný komentář velice podrobný měli, abychom mohli zhodnotit všechny ty různé argumenty a aspekty. Myslím, že komise přikivuje, takže předpokládám, že souhlasíte s tímto naším požadavkem výboru Libe a tím už se dostáváme Eh, k závěrečným slovům pana zpravodaje, k závěrečnému projevu a já bych potom požádala koordinátory, aby tady potom ještě zůstali pár minut navíc, abychom mohli vyřešit eh, ten harmonogram. Slovo má pan Drucas. Děkuji, paní předsedkyně, já budu velmi stručný, protože nemáme čas. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, panu evropskému inspektorovi za to, že je mezi námi. Eh, za, děkuji za jeho stanovisko a děkuji také panu Butarelimu velmi osobně za velmi úzkou spolupráci, kterou jsme tady spolu měli. Já myslím, že je velice důležité, že se můžeme na jeho stanovisko tady odvolat, nebo že ho máme. Myslím si, že to stanovisko eh, pana inspektora je velice cené a bude zohledněno v naší práci výboru LIBE toho, co jste říkal, jsme pochopili, pane Butareli, že svůj hlas jste připojil k celé řadě jiných hlasů, eh, kteří už eh, hovořili o obavách v souvislosti s akta. A já bych se rád eh, začal zamýšlet nad příštími dny. Musíme být realističtí. Myslím si, že si všichni uvědomujeme, že akta je politicky mrtvá věc, ale přesto si myslím, že budeme potřebovat něco, co aktu nahradí. Takže je důležité, abychom už v tuto chvíli začali uvažovat nad tím, co by mělo aktu nahradit, dohodu akta nahradit, co by bylo správné nebo vhodné a Myslím si, že spolupráce s panem inspektorem a jeho agenturou v tomto duchu bude velice významná. Ehm, téměř bych si přál, aby nám pan inspektor řekl, co si myslí, eh, že by bylo nutné Eh, mít jako náhradu dohody akta. My jsme tady hovořili o tom, co je na dohodě akta špatné. Možná ale by bylo dobré vyslechnout si, co by bylo dobré, ale vím, že na to nemáme teď čas, takže snad se k tomu vrátíme někdy později. Takže vám děkuji. Děkuji. Já navrhuji, abychom to uh, nechali na příští diskuzi, protože to v tuto chvíli není na programu. Uzavřu schů, naši schůzi tímto uzavřu. E, Příští e, schůzi e, budeme mít 8. května v 9 hodin a chtěla bych požádat koordinátory, aby se schromáždili tady vepředu. Myslím si, že tlumočníky potřebovat nebudeme, říká paní předsedkyně, mohou jít na oběd.